po 12. Eh, tím končí dnešní zasedání. Příští zasedání začne zítra ráno v 9 hodin. Ehm, program byl uveřejněn a je k dispozici na webových stránkách Evropského parlamentu. A ještě než vy